Guten, guten Tag, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Dobrý den, prosím, posaďte se. Ráda bych zahájila naši dnešní schůzi a dovolte mi, abych vám nejprve všem poblahopřála eh, z celého srdce šťastný nový rok, všechno dobré, především zdraví, těším se na naši vzájemnou spolupráci a doufám, že všichni eh, jste se během vánočních svátků dobře eh, zotavili. Pořad dnešního jednání máte před sebou, nikdo neprojevil žádnou eh, žádost o změnu. Nyní sdělení předsedkyně, ta jsou v Cont News, tam je objevíte ve všech jazycích. bud číslo 3, zápis ze schůze konané 28. 29. listopadu, to také máte ve svých složkách. E, poslali jsme vám to, pokud do konce schůze nikdo neprojeví žádné pochybnosti, tak bude tento zápis jednání přijat. A tím se dostáváme ke čtvrtému bodu našeho dnešního pořadu jednání, kontrola rejstříku a složení odborných skupin komise. Spravodajem je pan Denis de Jong. Ptám se ho, jestli si v tuto chvíli chce chopit slova. Ne, nechce. Dobře, to znamená, že se hned dostáváme k hlasování. Ráda bych vás požádala, abyste si vzali k ruce svoje elektronické hlasovací karty. Všichni hlasovací karty mají, to znamená, že můžeme začít. Eh, pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti?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 Pozměňovací návrh číslo 12 a já tímto zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí a je to přijato 11 ku 7. Není 13 s ústním pozměňovacím návrhem. Proti tomu nejsou žádné námitky. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A 14, 15, 16 tím pádem odpadá. Nyní 17. Kdo je pro, kdo je proti. Já si myslím. Raději to prověříme. Takže kontrolujeme elektronicky 17. 17.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 kdo se zdržel a je to zamítnuto. A nyní pozměň... kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 36, kdo je pro, budeme pokračovat eh, čtyřicítkou. Takže, pardon, 41 s ústním pozměňovacím návrhem, k tomu nejsou žádné výhrady, takže 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, já si myslím, že je to zamítnuto, ale eh, je, byl to zmatek, to znamená, že to prověříme. 41 kontrolujeme elektronicky. A hlasování končí. Je to zamítnuto. 42, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 43, kdo je pro,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 já jsem to neviděla jasně. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 54. Kdo je pro?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 kdo je proti, kdo se zdržel přijato, dvojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, trojka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, čtyřka, pro, proti, zdržel se přijato, pětka, pr- pro, proti, zdržel se přijato, šestka, pro, proti, zdržel se přijato, a nyní se dostáváme ke stanoviskům jiných výborů. Nejprve Jury 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, Jury 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, Jury 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, Jury 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Raději to prověříme, takže kontrolujeme Jury 4. Já si myslím, že to bylo přijato, ale jistá si nejsem. Takže končíme elektronické hlasování a je to přijato. Jury 5, kdo je pro? Pardon, tak Jury 6, eh, Jury 7, to všechno je pokryto, takže Jury 7, kdo je pro, proti, zdržel se. E, přijato Jury 8, pro, proti, zamítnuto. Jury 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Budget, budget 1, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budget 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Budget 3, Jak to dopadlo s tou třináctkou? Třináctka byla přijatá, takže čtyřka je zastará, tak pětka. Pětka, to je pokryto, šest, sedm taky, osm, devět. To znamená, že se dostáváme ke třináctce. Eh, buď, buď třináct, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní tedy budeme hlasovat o stanovisku jako celku elektronicky a já tímto hlasování zahajuji. A tím se tedy dostáváme k tomu, že jsme to stanovisko jednomyslně schválili. Můžeme panu zpravodaji nebo autorovi stanoviska eh, poblahopřát, protože zvládl velmi dobře takto náročný úkol. Tím se dostáváme k bodu pořadu jednání číslo 5. Spravodajem je opět pan Denis de Jong a jde o úlohu oznamovatelů v souvislosti s ochranou finančních zájmů EU. Chce se pan autor chopit slova? Ne, to znamená, že můžeme hned hlasovat. Začneme 41. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 42 odpadá, 46 také, 43 byla stažena, takže 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže to budeme raději prověřovat elektronická elektronicky 44. Je to nejednoznačné. Končíme hlasování o 44 a je to přijato. 45. Kdo je pro? kdo, se, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 49, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 52. Nejsou žádné výhrady.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 kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Je tu dílčí hlasování, takže první část. Jak je to s druhou částí kompromisu číslo jedna? Druhá část kompromisu číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? to raději prověříme. Takže jedná se o druhou část kompromisu číslo jedna. Kontrolujeme to elektronicky. Kontrola končí a je to přijato. A nyní pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 there's nothing, no mentioning of Article 60. Uh, no, no. Yeah, they are not mentioned in the compromise. No? Hmm? They are not, ja genau. Also, sorry. Omlouvám se, beru to zpět. 61, 62, to jsou identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 70, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? to 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pokračujeme dál. A jsme u 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 78 s ústním pozměňovacím návrhem, vůči němuž nejsou žádné výhrady, ale je tu žádost o dílčí hlasování v 78. první část s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část ústního pozměňovacího návrhu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 79 to bylo staženo, 80. 80. Kdo je pro?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 Eh, mě to trochu maté, takže první část byla přijatá a nyní druhá část kompromisu 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději prověříme druhou část kompromisu číslo 3. Takže jedná se o druhou část kompromisu číslo 3 a já tímto končím elektronické hlasování. Je to zamítnuto. Pokračujeme dál. Pozměňovací návrh 84, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 85, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 86, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 87, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 88, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 89, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 90, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? To raději prověříme. Takže 92 raději elektronicky prověříme. Kontrola končí a je to přijato. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98. S ústním pozměňovacím návrhem vůči němu žádné výhrady ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Aha, tak to beru zpět, je tu pouze jedna část. Takže 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 99, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 100, to odpadá. 101, kdo je pro, proti, zdrželi se. A 101 také odpadá. Omlouvám se, takže Eh, mě ten hlasovací seznam irituje, to musím tedy jednoznačně říct. 102, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 103, kdo je pro? A, omlouvám se, to také odpadá. Takže avko 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To znamená, že to bylo přijato. Eh, avko 2, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A v kod 3, 4, to je pokryto. A v kod 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A v kod 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A v kod 7, ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část, pro, proti, zdržel se, přijato. A v kod 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. a v kod 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. a v kod 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. a v kod 11, to je pokryto. a v kod 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. a v kod 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. a v kod 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. a v kod 15, jak to bude s tou 15? APKO 15. Kdo je pro? Kdo je proti? AVKO 15. O tom budeme hlasovat později, až rozhodneme o 22. Avko 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Avko 17, 18, pardon, eh, kdo je pro, proti, zdrž, zdrželi se, zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A, a pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 5, pět, eh, pětka odpadá, omlouvám se, takže 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 6, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 7, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 9, pro, proti, zdrželi se přijato, 10, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11, pro, proti, e, raději prověříme jedenáctku. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale jistá si nejsem. Elektronické hlasování končí a je to zamítnuto. No. 12 vám, 13 pro. I když omlouvám se nejprve 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Číslo 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 15 pro,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 Tím padá Avko 15. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno 25 pro, proti, zdrželi se schváleno 26, padá 27 pro, proti, zdrželi se schváleno 28 pro, proti, zdrželi se schváleno 29 stažen, 30 pro, proti, zdrželi se schváleno, 31 pro, proti, zdrželi se schváleno, 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 33 pro, proti, zdrželi se a schváleno. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 35 pro, proti, zdrželi se schváleno, 36 pro, proti, zdrželi se schváleno, 37 Ověříme 36. Končím ověřováním. Zamítnut. 37 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 38 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 39 kdo je pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 40 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Nyní hlasujeme o zprávě jako celku. Je to jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. A opět 29 ku 0, tedy opět jednomyslný výsledek. Gratulujeme panu předkladateli. A nyní se dostáváme ke stanovisku našeho výboru KONT pro výbor FEM stanovisko kolegy Flanagana. Chce pan Flanagan promluvit? Ne? Ines? Ano, děkuji. Já jsem jenom chtěla na vysvětlenou jednu věc k návrhu 7 protože v původním textu, původní text je řecky. A překlad do španělštiny říká něco jiného než překlad do angličtiny. A protože jsou ty rozdíly opravdu dost veliké a protože máme e, názor, kde je to ano nebo ne, podle toho, která z těch verzí platí, eh, tak eh, bychom chtěli vědět, co přesně tady je v tomto návrhu. Je to na závěr tohoto pozměvacího návrhu. Já nevím, jestli to bude okamžitě možné. Může nám to vyjasnit pan zpravodaj? A nebo kolega? Já k tomu nemám žádné informace, takže bohužel. Pan Černesky také není schopen k tomu něco říci? V tom případě tento pozměňovací návrhy pan Marias má dobrou vůli, ale myslím si, že to je dobré, ale my k tomu nemáme žádné další informace. A my nejsme povinni mít tady eh, kriminalistické věmy a musíme napsat ten text tak, aby ho všichni chápali. Takže tím se dostáváme k pozněcímu návrhu číslo jedna. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno 2 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozvací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 4 pro, proti, zdrželi se schváleno 5 pro, proti, zdrželi se schváleno 6 pro, proti, zdrželi se schváleno 7 pro, proti, zdrželi se zamítnut, pozvací návrh 8 pro, proti, zdrželi se a to bych ráda ověřila. Takže ověřujeme osmičku, zahajuji ověřování. Končím ověřování a zamítnut poslanecí návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno 12 pro, proti, zdrželi se. Můžeme také ověřit dvanáctku. Kontrolujeme dvanáctku. Končím ověřování a schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 15 pro, proti, stačili se zamítnout. 16 pro, padá. 16 padá. 17 pro, proti, stačili se zamítnout. 18 pro, proti, stačili se zamítnout. 21 pro, proti, stačili se zamítnout. 19 pro, proti, Můžeme to ověřit? Myslím si, že bude odmítnut, ale ověříme. Ne, schválen. Končím kontrolu. Eh, většinou jednoho hlasu schváleno. Poslanecí návrh 20. Pro? Proti? Zdrželi se schvál... zamítnut. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se. Můžeme ověřit 23. Ověřujeme. A všichni byli proti, takže zamítnut. Tady je to zamítnuto. Ono to opravdu vypadalo jinak odsud. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 25 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 26 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 27 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 28 pro. Proti. Myslím si, že zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 30 pro proti, zdrželi se schváleno. 31, kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. 32, kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. 33, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 34, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 35, kde pro? proti, zdrželi se zamítnout 36, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, můžeme ověřit, 37. Ověřujeme, končím ověřování, zamítnout 38, pro, proti, zdrželi se zamítnout 39 pro, proti, zdrželi se schváleno 40 pro, proti, zdrželi se zamítnut 41, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 42 pro, proti, zdrželi se zamítnut 43 pro, proti, zdrželi se zamítnut 44, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 45 pro, proti, zdrželi se zamítnut 46 pro, proti, zdrželi se zamítnut 47 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale raději ověříme. Ověřujeme 47. Ověřování je u konce, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 48, ověříme. Končím ověřování. Zamítnut. 49 pro, proti. Zdrželi se zamítnut a tím se dostáváme ke stanovisku jako takovému. Jmenovité hlasování tímto zahajuji. Hlasování je u konce. 20 pro, nula proti a my gratulujeme panu Flanaganovi za stanovisko, děkujeme za odvedenou práci. A tím se dostáváme dál. Dnes odpoledne budeme mít slyšení a jsme trochu pod časovým tlakem. Máme tady bod číslo 7. Tady budeme mít e, udělení absolutoria ostatním orgánům. Vítám zástupce účetního dvora, výboru regionu, výboru sociálních, pro sociální záležitosti a Další naše zpravodajové jsou pan kolega Javor a kolega Staes. A ráda bych pozvala zástupce účetního dvora, aby si vzal slovo. Na pět minut máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně výboru pro kontrolu rozpočtu. Dámy a pánové poslanci, eh, dovolte, abych eh, začal své vystoupení tím, že vám všem popřeji vše nejlepší do nového roku 2017 a také, aby eh, abych vám popřál vše nejlepší do tohoto nového roku. V kapitole 9 výroční zprávy máte výsledek Eh, práce, která byla provedena z hlediska zkoumání administrativních eh, nákladů eh, za rok 2015 v, v rubrice 5 jde o 9 miliard eur. Je to nárůst celkových plateb během celého tohoto období. A tyto platby zahrnují Náklady na lidské zdroje, to jsou platy, důchody a různé náhrady. Dále náklady na nemovitosti, energetiku a komunikační a informační technologie. Soud eh, provedl řadu transakcí. Z toho 127 odpovídají komisi, parlamentu, a e, služby pro vnější činnost. E, to všechno představuje zvláštní kontrolní e, proces, který proběhne v nadcházejících týdnech a proto o nich teď nebudu hovořit. Ostatní transakce se týkají takzvaných ostatních institucí Evropské unie. To je tedy konkrétně Ehm, Evropský soudní dvůr, eh, účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, výbor regionů, eh, Evropský ombudsman a Evropský ochránce eh, osobních údajů. Kromě toho Každoročně od roku 2012 rotačním způsobem analyzujeme systémy eh, těchto institucí. V roce 2015 jsme eh, dokončili důkladnou analýzu systému z z hlediska postupů, které probíhaly také v Evropské službě pro vnější činnost a také u Evropského um, ochránce dat. Eh, dámy a pánové, výsledek eh, naší práce za rok 2015 jsou tyto. Podobně jako v předchozích letech Eh, pokud jde o administrativní náklady různých eh, evropských eh, orgánů, ukazuje pozitivní výsledky. Zjistili jsme, že náklady mají chybovost, která je pod Prahem, který se stanovil jako cíl. To znamená, že jde o velmi nízký, nízkou míru chybovosti 0,6 To je číslo, které eh, zůstává na stejné úrovni, jako to bylo v předchozích letech. 24 eh, eh, transakcí, které byly podrobeny auditu u dalších institucí a orgánů z hlediska mm, dnešního auditu. Tady jsme nenašli žádné chyby ani žádné nedostatky. Eh, také při kontrole eh, údajů, které se týkají mm, ochránce dat, eh, nenašli jsme žádné nějaké výrazné pochybení. Můžeme říci, že je paní předsedkyně možné říci, že jsem i nadále k dispozici, abych vysvětlil jakoukoliv okolnost nebo odpověděl na jakoukoliv otázku. Děkuji za pozornost, kterou jste mě věnovali. My děkujeme vám za to, že jste nám přednesli všechny tyto skutečnosti a připojíme se eh, k vašim díkům. A nyní bych tedy na pět minut eh, chtěla předat slovo zástupcům jednotlivých institucí. Začneme Evropským soudním dvorem. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání na tuto schůzi a děkuji také vašemu zpravodaji Eh, za to, že teď můžeme hovořit na zasedání eh, vašeho výboru v rámci absolutoria. Uvědomuji si, že je málo času a proto se pokusím eh, opravdu jenom, jenom velice bleskově vysvětlit situaci v Evropském soudním dvoru v roce 2015. A to mohu udělat o to spíše, že v tomto roce poprvé soud zveřejnil velice kompletní zprávu o, svých, o své činnosti a e, je tam také e, celkové panorama, které umožní i občanům dobře pochopit situaci této instituce. Je to kompletní zpráva, která samozřejmě také byla poskytnuta všem členům vašeho výboru. E, velké body, které se týkají roku 2015, 1711 případů, které byly předloženy a e, já bych tedy řekl, že to je rekordní počet, pokud jde o e, počet případů, které byly předány soudu. E, vlastně to poprvé překročilo toto číslo. Nikdy to nebylo tak vysoké číslo. Ten velký počet Eh, zahrnuje některé velmi významné eh, případy, které tady nebudu podrobně rozebírat, protože na to nemáme čas. pokud jde o průměrnou délku jednoho řízení, eh, tady došlo k určitému zlepšení 15,5 měsíce u soudu a 20,5 měsíce u tribunálu. V roce 2015 došlo také k velkému obnovení v řídicích orgánech instituce. Byl zvolen nový předseda soudu eh, a také nový místopředseda. Eh, to byl třetí bolestný rok pro soud, protože šlo o třetí rok snižování počtu eh, pracovníků do konce roku 2017 v případě Evropského soudního dvoru to bude znamenat eh, další snížení pracovníků této instituce. Podařilo se mm, provést větší objem činnosti a tím, že jsme plně modernizovali eh, postupy. Já odpovím na tři otázky. Je to intenzivní eh, využívání sekurizovaných, zabezpečených elektronických kontaktů, dále pokračování racionalizace, eh, zvládání multilingvismu, to znamená milion 600 eh, stran bylo přeloženo, ale přitom jsme si ušetřili eh, některé stránky. A také samozřejmě jsme plně respektovali využití přidělených prostředků na 99% jsme to využili a také místnosti byly využity na 98%, to znamená, že se v obou případech blížíme prakticky 100%. Chtěl bych říci, že jsme velmi spokojeni, eh, že nejsou tady žádné výhrady, eh, pokud jde o nás, eh, a to nejsou výhrady od roku 2010. Evropský soudní dvůr věnoval obzvláštní pozornost doporučením a poznámkám, které přišly jak od celého Evropského parlamentu, tak od vašeho výboru. Pokud je o rovnost mužů a žen, tedy eh, byly přijaty, byla přijata opatření na eh, podporu eh, kandidátek žen, tedy kandidátek, a tady můžeme říci, že právě v prosinci byla jmenována jedna kolegyně, Eh, do vedení eh, eh, oddělení pro zvládání lidských zdrojů. Můžeme také říci, že se tady projevují Eh, již dobré výsledky. V prosinci 2016 jsme dostali eh, potvrzení EMAS, což potvrzuje veliké eh, a úspěšné úsilí také na ochranu životního prostředí. A vy jste si přáli, abychom hovořili o externích činnostech členů soudu i tribunálu. To jsme učinili prostřednictvím skupiny pro deontologický kodex a počítáme tedy E, s tím, že je možné e, zveřejnit i na internetu všechny takovéto aktivity, e, které se týkají evropských záležitostí či jiných záležitostí, a to vše na webových stránkách soudu. Deontologický kodex také počítá s informacemi o majetku členů soudu, aby bylo jasné, že členové soudu nemají žádné eh, finanční zájmy eh, v procesech, které jsou jim svěřeny. Dále otázka služebních vozů. V roce 2016 jsme schválili rozhodnutí v úzké spolupráci s účetním dvorem. Eh, rozhodnutí, které přinese velké úspory u služebních vozů. A konečně také jste chtěli, abychom lépe využívali řidiče. Eh, tady také od 1. ledna tohoto roku řidiči se budou systematicky a nikoli dobrovolně e, účastnit i podpory administrativních prací, což by mělo přinést e, vlastně úsporu 20 pracovních míst. Já myslím, že jsem překročil pět minut, které jsem měl k dispozici a proto uh, jen mohu dodat, že odpovím otázky, pokud budete na mě, na mě mít ještě nějaké další otázky. Děkuji. Nejmen. Ano, Děkuji. Velmi rádi bereme na vědomí, že jste provedli některé zásadní změny a děkuji vám také za to, že jste odpověděli na naše otázky. Nyní bych ráda předala slovo dál a sice Evropskému eh, účetnímu dvoru. Prosím, máte slovo. Vážení členové parlamentu, já bych chtěl eh, začít několika čísly, které eh, ilustrují práci, kterou jsme provedli v roce 2015. 89 eh, stanovisek, včetně výroční zprávy o eh, rozpočtu i o Fondu pro rozvoj s příslušnými eh, prohlášeními o společnosti. 25 zvláštních zpráv, které byly zaměřeny na různá témata, jako například mikrofinance, veřejné finance, oblast Dunaje a také působení EU e v Afganistánu. Věnovali jsme celou řadu, eh, velké množství času také kontrole přímo v terénu, i v členských státech, i ve třetích zemích. Realizovali jsme osm stanovisek k návrhu legislativy eh, týkající se finančního řízení. Všechny tyto zprávy či stanoviska eh, do, obsahují také doporučení které, myslíme si, jsou užitečné pro práci příslušných rozpočtových orgánů, včetně vašeho výboru. V roce 2015 jsme, realiz, jsme věnovali velké úsilí eh, finančnímu a hospodářskému řízení eh, na úrovni EU. Zveřejnili jsme eh, zprávu o finanční podpoře zemí, které mají problémy, o agenturách a také o technické podpoře Řecku. Také jsme zveřejnili stanovisko, které se týká vytvoření Evropského fondu pro strategické investice. A jak víte, v této oblasti účetní dvůr bude pokračovat ve své práci a počítáme s tím, že zveřejníme v roce 2017 další zprávy. V roce 2015 eh, účetní dvůr věnoval velkou pozornost vztahům s parlamentem. Eh, byly tady eh, každodenní velmi četné vztahy, s různými výbory parlamentu a také jsme se zúčastnili celé řady eh, schůzí. Zúčastnili jsme se také například návštěvy v Řecku a dále eh, cesty do Srbska. Eh, také se mm, provedly, také proběhla celá řada bilaterálních schůzek Devět zvláštních eh, zpráv eh, prezentoval účetní dvůr v dalších eh, příslušných výborech Evropského parlamentu, nikoli pouze ve výboru KONT. Všechny tyto ukazatele jsou velmi pozitivní. Máme dobrou, dobré hodnocení kvality naší práce a také máme zpětnou vazbu o tom, že naše doporučení jsou užitečná v roce 2015. 17 eh, měsíců trvalo vypracování jedné zvláštní zprávy. To je jisté zlepšení, ale je to ještě nedostatečné zlepšení, protože počítáme s tím, že finanční nařízení eh, počítá s eh, délkou 13 měsíců na zpracování takové zprávy. Dále chceme věnovat naše prostředky také na to, abychom se věnovali těm nejurgentnějším oblastem a pracovali co nejrychleji, ale co nejchytřeji. V roce 2015 jsme eh, pokračovali v našem úsilí eh, velmi rigorózně a velmi eh, účinně. Dále jsme snižovali o 5 počet pracovníků a dosáhli jsme využití všech prostředků na 98 Je to zlepšení oproti roku 2014. Eh, také pozitivní eh, hodnocení má naše vnější i vnitřní činnost, včetně certifikace a také eh, odpovědnost vůči životnímu prostředí. Výroční zpráva a také příloha, kterou jsme vám poslali, obsahují mnohem podrobnější informace o naší činnosti, ale i tak zůstávám k dispozici pro případné otázky. Ja, vielen Dank, Herr Ruiz Garcia. Und No, děkujeme vám, pane kolego. Víme, že spolupráce s vámi je velmi významná a užitečná. Nyní eh, Evropský hospodářský a sociální výbor. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. V roce 2015 v červnu jsme zveřejnili pravidelnou zprávu o naší činnosti. Také jsme vám poslali odpovědi na otázky, které nám zaslal pan zpravodaj a které se týkají udělení absolutoria za rok 2015. Rád bych k tomu dodal pár věcí. Za prvé, činnost EHSV během roku 2015. My jsme zveřejnili celou řadu stanovisek, které jsme eh, které byly určeny jak parlamentu, eh, komisi, tak radě. Kromě toho jsme měli 474 schůzí se zástupci občanské společnosti. Eh, máme rozpočet, který tedy provádíme v souladu s rámcem a k eh, nám stanoveným a v souladu s pokyny zveřejněnými komisí a ty odchylky je možno vysvětlit právními povinnostmi vůči zaměstnancům a také bezpečnostními požadavky. Pokud jde o e, provádění e, našeho programu, tak tady nebyly závažnější problémy. Evropský účetní dvůr nezaznamenal velké problémy e, pokud jde o výplatu zaměstnanců, tak to odpovídá zhruba 50% našeho rozpočtu. Jak už vysvětlil kolega, my tedy se držíme interinstitucionální dohody z roku 2013. To znamená, že od roku 2013 to vzrostlo o procento a my budeme tedy e, v tomto trendu e, pokračovat. E, zanikne 35 míst, pracovních míst. Kromě toho je tu e, transfer do e, výzkumného střediska Evropského parlamentu. A celkem tedy půjde o e, minus 62 eh, rozpočtových míst, minus 8,5 Kromě toho bych rád hovořil o genderové vyváženosti. Jsme velmi hrdí na to, že se nám podařilo dosáhnout 35,9 kolegů žen ve středním managementu. A zatím nejsme s naší prací u konce, protože náš mandát trvá až do roku 2020 a to znamená, že se budeme snažit i nadále zlepšovat genderovou vyváženost, jak také bylo konstatováno v souvislosti s absolutoriem udělovaným Evropském, Evropským parlamentem. A nyní tedy ještě k té dohodě o spolupráci. Já si myslím, že je to tedy co možná nejtěsnější dohoda o spolupráci, která mezi evropskými institucemi existuje. Jde o spojování finančních a personálních zdrojů v oblasti logistiky. Je to velmi důležitý zdroj úspor a domnívám se, že je to také dobrý příklad interinstitucionální spolupráce. E, spolufinancujeme zhruba 45 milionů euro e, e, v provozních výdajích a domníváme se, že tedy tuto dohodu a její fungování budeme moci plně zhodnotit na počátku roku 2018. A konečně poslední poznámka, ta se týká spolupráce s Evropským parlamentem a s výborem regionů. Tato dohoda je spíše politické povahy, e, dochází tady k přesunu pracovních míst. My jsme vám e, na konci prosince zaslali e, každoroční hodnocení, roční hodnocení. Podle našeho názoru je tu možnost dále rozvíjet politickou spolupráci mezi Evropským parlamentem EASV a výborem regionu. <clears throat> i také na úrovni konference předsedů a domnívám se, že tedy v této politické spolupráci můžeme i nadále pokračovat a že můžeme tedy zohledňovat za názory občanské společnosti při vytváření evropské legislativy. Děkuji vám tedy za pozvání a pokud byste měli nějaké dotazy, tak na ně rád odpovím. Vielen herzlichen Dank und wir beobachten die eh, Děkujeme. Eh, samozřejmě, eh, že tuto spolupráci pozorujeme s velkou, eh, zaměřujeme na to velkou pozornost. Slovo má pan Bojánek. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane zpravodaji, vážení poslanci. Jsem velmi rád, že k vám mohu hovořit. Stručně, jak jsem slíbil. Nejprve hm, bych tady uvedl čtyři eh, důležité momenty, jednak navýšení interinstitucionální spolupráce během eh, plného legislativního, během celého legislativního období, za druhé posílení komunikace a dialogu s občany, eh, za třetí vylepšování našich služeb a větší dostupnost služeb pro naše členy a dále optimalizace našich omezených eh, zdrojů, pokud jde o zaměstnance a rozpočet. Hm, pokud jde o eh, posílení interinstitucionální spolupráce s vámi, eh, s Evropským parlamentem během celého období, my jsme si tady stanovili priority na pětileté období a na tomto základě jsme se pravidelně setkávali, setkávali se zástupci Evropského parlamentu, se zástupci výboru regionu a poprvé eh, bylo, byly identifikovány priority, pokud jde o zintenzivnění spolupráce a diskutovalo se to na eh, konferenci eh, předsedu výborů v květnu 2015 na vyzvání pana Buska, předsedy Evropského parlamentu. A potom bylo potřeba na to navázat na politické administrativní úrovni. My jsme zahájili naše spolupráci na těchto věcech a já bych uvedl jako příklad Evropský investiční plán, budoucnost politiky soudržnosti, migrace, eh, energetická unie a tak dále, digitální záležitosti a tak dále. My samozřejmě i nadále chceme zaměřovat na spolupráci, chceme tady eh, projednat naše plánovací nástroje. Jistě se shodneme na tom, eh, že můžeme dále rozvíjet interinstitucionální spolupráci, tak aby tady byla větší transparentnost, abychom více sdíleli informace eh, o legislativních věcech. A v tomto ohledu Evropský parlament uznal, že je potřeba eh, tady aktualizovat eh, tyto věci na administrativní i politické na, eh, úrovni, tak abychom tady měli konsistenci mezi novou internacionální dohodou a dohodou o spolupráci s poradními orgány. Takže v tomto ohledu jsme velmi potěšeni usnesením Evropského parlamentu o interinstitucionální dohodě, které iniciovala paní Hübner. Druhá věc, posílení komunikace a dialogu s občany. Já si myslím, že jistě to všichni vnímáme tak, že v tuto chvíli prožíváme mimořádné období na lokálních a regionálních úrovních jsou voleně noví členové a oni dialog s občany považují za důležitou součást politické agendy. A uvědomují, že je potřeba tyto věci stílit se s evropskými institucemi. My jsme přijali pětiletou komunikační strategii, která je velmi institucionálně zaměřená. Pravidelně se setkáváme nejenom s vašimi zástupci, eh, ale i eh, s generálním ředitelstvím pro komunikaci a myslíme si, že můžeme vytvářet další strategie na této úrovni, na různých úrovních, na vysoké úrovni, eh, na úrovni spolupráce s občanů, na úrovni regionální a tak dále. Hmm. chceme lépe spolupracovat s našimi členy a v roce 2015 jsme přijeli nový organigram, eh, kde je větší podpora pro sekretariat komise. Eh, vytvořili jsme jednotné okénko pro komunikační aktivity a také pokud jde o lokální akce a sociální média. A pracujeme na lepší spolupráci s Evropským výzkumným útvarem Evropského parlamentu, tedy útvarem pro průzkum. Takže takto se snažíme lépe využívat eh, i naše omezené stroje a tady mohu říci, že mezi rokem eh, 2015 a tedy od roku 2015 do současnosti jsme snížili zaměst, počet zaměstnanců o 10 a jednak mm, tady máme těch 5 a na druhé straně jsme 24 našich kolegů přesunuli do EPRS a dále e, tady máme další přesuny. E, máme tady příslušný útvar, který jsme zřídili a i nadále provádíme dohodu o administrativní spolupráci, tak jak to již zmínili kolegové. A v neposlední řadě si myslím, že máme za sebou velmi úspěšný režim EMAS, kde nebudu zabíhat do detailů. Myslím si, že jsme se dostali na, na dobrou, do dobré dobrou rychlost spolupráce nebo dobré tempo spolupráce s Evropským parlamentem a myslím si, že to by pro tuto chvíli stačilo. Děkujeme vám za to, že jste nám poskytli tyto informace. Jsme na to hrdí, že dochází k dobré spolupráce mezi Evropským parlamentem, Evropským regionálním výborem. To vše pro nás bylo velmi důležité a jsme rádi, že se to daří. A dále máme tady zástupce Evropského ombudsmana. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji také členům výboru za možnost představit tady naši zprávu za rok 2015. Evropský ombudsman, jak víte, byl poprvé zvolen v roce 2013, v roce 2014 byl znovu zvolen. To znamená, že rok 2015 byl v podstatě eh, první rok, eh, první plný rok naší eh, práce. Ehm, my jsme se tedy Eh, snažili vytvořit způsoby, jak tedy rychleji reagovat na obavy občanů. Vrátíme se tedy k roku 2015. My jsme tedy zaznamenali mnoho úspěchů, pokud jde o plnění cílu Evropského ombudsmana. Snažili jsme se zlepšit jeho viditelnost, jeho dopad. To všechno se velmi zlepšuje, protože vylepšujeme i naše procesy. Jsou tu matatelné výsledky, které se týkají většího dopadu naší práce. Eh, snažíme se tedy řešit stížnosti občanů. Eh, zahájili jsme eh, tisíc případů, eh, také tu byly některé klíčové záležitosti, Revidovali jsme postupy v EPSu, to znamená, že jsme se museli zabývat stížnostmi kandidátů, kteří neuspěli v rámci konkurzu a tak dále. Osm těchto záležitostí jsme uzavřeli. Jedna z nich se týkala transparentnosti jednání o TTIP, e, jiná se týkala oznamovatelů a je, e, přístupu k ním. Další stížnost se týkala Evropské, iniciativy, e, Evropské občanské iniciativy a také činnosti Frontexu. Kromě toho jsme prováděli strategickou činnost. Snažili jsme se tedy především o to, aby evropské instituce byly otevřené, postupovaly eticky, aby byly také transparentní vůči občanům občanům. To znamená, že jsme eh, se snažili zlepšit transparentnost ve třech eh, agenturách, agentuře ECA, ANASA e a ještě v jedné. Kromě toho jsme se snažili, aby rozhodnutí byla zveřejňována proaktivně eh, šlo především o to, jak pracují nebo kde působí bývalí komisaři. Ukazuje se, že se tedy naší instituci daří plnit doporučení. Zhruba, jen zhruba 10 eh, případů, které řešíme, eh, svědčí o tom, že nebyla, nebyly naplněny eh, všechny požadavky. Kromě toho se snažíme, aby naše Přítomnost v médiích byla zdvojnásobena, což se nám také z velké části podařilo. Kromě toho jsme se snažili dále zlepšovat efektivitu naší práce tím, že jsme tedy vytvořili novou organizační strukturu, tak abychom zjednodušili náš vnitřní rozhodovací proces. E, to si vyžádalo to, že tady máme nové útvary. E, podařilo se nám také e, vytvořit genderovou vyváženost v našich útvarech. Možná jste zaznamenali, že míra provádění provádění byla v určitých eh, částech rozpočtu větší, například v oblasti informačních technologií, v jiných, například v oblasti překladů byla nižší, dále eh, šlo o komunikaci a tak dále. Nižší míra provádění těchto rozpočtových linek měla tedy různé důvody. My určitě eh, se budeme snažit toto zohlednit v našich dalších žádostech o rozpočtové prostředky. Například ty překlady se podařilo snížit snížit o takřka 40 eh, což je velmi důležitý příklad. Zároveň musíme konstatovat, že tyto škrty neovlivnily kvalitu našich služeb, kterou nabízíme občanům. To znamená, že to nesnížilo kvalitu našich publikací. Kromě toho jsme se snažili soustředit i na naše zaměstnance, zlepšovat jejich kvalifikaci a také zlepšovat eh, efektivitu jejich práce eh, tím, že jsme do jejich činnosti zaváděli větší větší množství informačních, a tele, eh, eh, informačních eh, technologií. My jsme vám tedy odpovědi na vaše otázky poslali písemně v prosinci. Ráda bych v neposlední řadě konstatovala, že i nadále paní ombudsmanka vítá jakékoliv náměty týkající se lepšího fungování institucí. Eh, ráda bych tedy poděkovala eh, za eh, spolupráci všem kolegům, kteří jsou přítomni a budu doufat, že i do budoucna tedy se budou účastnit. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Dank. Wir Děkuji. Eh, ano, dobrá zpráva je velmi důležitá, protože eh, každý den zažíváme, jaké problémy mohou plynout z toho, když vše nefunguje tak, jak má eh, slovo. Má zástupce inspektora ochrany údajů. Děkuji, paní předsedkyně. Detaily našich aktivit v roce 2015 nalezete v naší zprávě, kde jsme a potom také v odpovědích na dotazník i odpovědi paní Stáes a um, já bych se chtěl o některých věcech zmínit i dnes. Jednak pokud jde o efektivitu a naše úkoly, samozřejmě jsme ve věku big data, cloud computingu, eh, internetu věcí a také umělé inteligence. Tyto technologie mají samozřejmě velké výhody, ale samozřejmě také nesou určité náklady, ehm, protože velmi často Ehm, tady je potřeba samozřejmě chránit údaje, je to součást chaty základních práv a došlo eh, k přijetí reformy v této oblasti a, a eh, byl zřízen právě inspektor ochrany údajů jakožto nezávislá eh, instituce nebo nezávislý útvar. A my samozřejmě provádíme dohled a tento rok se zaměřujeme na Europol Eh, máme tady poradenské eh, aktivity, pokud jde o legislativu a objevujeme se také před evropskými soudy. V roce 2015 jsme eh, takto vystoupili v případu Šerims, kde to již bylo zmíněno. Naše konzultační aktivita je nejdůležitější především pokud jde o reformu, pokud jde o ochranu údajů Eh, kde se řešila tato pravidla. Ve, v odpovědích na dotazníku jsme zaznamenali jednu iniciativu, nebo zmínili jednu iniciativu v roce 2015. Ve, v závěrečné fázi trialogu předkládá, jsme předkládali nejenom stanovisko, ale poprvé také náš vlastní návrh kompromisního textu vedle textu parlamentu, rady a komise. A abychom byli co nejefektivnější, tak jsme eh, všechny tyto texty eh, vytvořili v rámci aplikace aplikace, tak aby to mohlo být eh, vyjednavači využito v rámci trialogu. A ombudsman eh, upozornil na to, že toto poskytlo transparentnost pro občany, pokud jde o pozice jednotlivých institucí a tato iniciativa eh, také přispěla k legislativnímu procesu efektivněji. Přijali jsme nové KPA, kde se měří vlastně naše výsledky a jsme schopni měřit vliv na texty ochrany údajů, které byly nakonec schváleny. Eh, využili jsme tady eh, metodu, eh, která byla využita také v rámci EPA, že vlastně tady máme vliv na tyto texty, mm, a to velkou, a také střední vliv, pokud jde o sektor policejní a sektor spravedlnosti. KPA jsou uvedeny na straně 10, KAP, KAP, KPI jsou tedy uvedeny v té zprávě na straně 10. Potom eh, do roku 2014 eh, tam jsou absolutoria, ke kterým jsme eh, přispěli, sledovali jsme všechna tato rozhodnutí v roce 2014 a popsali jsme naše aktivity podrobně ve zprávě, která byla zaslána paní zpravodajce, nebo pan zpravodaj Stajes v listopadu 2015. Eh, po usnesení v roce 2014 jsme přijali kodex chování, pokud je o bod 8 pro eh, dohledové orgány, eh, kde jsme během roku 2015 řešili určité konfliktní záležitosti. Je to na našich webových stránkách a tady je vlastně takové eh, tříleté eh, období cooling off. A eh, pak máme také systém videokonferencí, které používáme vždy, když je to potřeba a pravidelně zasíláme krátká videa na různé konference a využívá to Evropský parlament v bodech 9, 10, 15 a 17. Eh, tam eh, jsme přispívali eh, k odpovědím na naše aktivity, whistleblowing, řízení strojů, zadávání zakázek a další věci. A dali jsme tam podrobné tabulky, které popisují situaci v lidských strojích. A pokud jde o pátý rok po sobě, tak naše prohlášení o důvěryhodnosti pro účetní e, dvůr e, nezahrnovalo žádné připomínky, e, pokud jde o naše účty a jejich spolehlivost. Takže vám děkuji za tuto možnost se vyjádřit. Herzlichen Dank. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste nás informovali o své práci. Já vím, že během pěti minut je možno poskytnout velmi kompaktní informace. Nyní tedy dostanou slovo naši zpravodajové a jako první e, se chopí slova pan Javor. Thank you, chair, and I... Děkuji, paní předsedkyně. A já se budu také snažit omezit na přiměřený časový horizont, což není jednoduché, protože jsou tady zpravodajové, nebo jsem zpravodaj za tři instituce, Především chci poděkovat všem institucím za velice dobrou spolupráci. Setkali jsme se s nimi několikrát v Lucemburku i v Bruselu a e, i jako výbor jsme nedávno navštívili tyto instituce. I já osobně jako zpravodaj jsem měl možnost setkat se s kolegy v těchto e, institucích a myslím, že jsme měli velice plodnou e, výměnu názorů, velice dobrou spolupráci. Eh, řešili jsme různé eh, otázky, které vyvstávaly. Eh, začnu Evropským soudním dvorem. Chci poděkovat za vaše odpovědi my jsme teprve eh, v pátek dostali plný eh, anglický text, takže dalo nám to, zabralo nám to trošku času, než jsme to všecko eh, pročetli a zanalizovali, ale stihli jsme to a děkuji vám. Myslím, že tady jsou velmi dobré výsledky v Evropském soudním dvore. Já jako poslanec především chci eh, poděkovat za eh, to, že jste dosáhli velmi dobrých výsledků z hlediska ochrany životního prostředí, snižování hlučnosti a další aspekty. Jistě ještě je určitý prostor, kde je možné dosáhnout dalších zlepšení, ale je to velmi pozitivní. Také eh, ve vaší prezentace uvádíte velice užitečné využívání elektronických technologií, což velice zrychluje výměnu informací. Jsme rádi, že soud eh, také chce zvýšit podíl žen eh, na vedoucích postaveních. Eh, tady bych nicméně jako poslanec, z, který je z jedné z nových členských zemí, řekl, že bohužel jen 13 ze 72 vedoucích představitelů jsou zástupci z nových členských států, což eh, myslím, je ještě dost málo. To znamená, že nové členské státy jsou stále ještě nedostatečně zastoupeny v těchto institucích, ale i tady dochází k dobrému pozitivnímu eh, vývoji. A Mám jednu důležitou otázku. Byl jsem trošku zklamán eh, eh, odpovědí na otázky 27 a 28. Myslím, že soud eh, neporuší utajení, když poskytne účetnímu dvoru přístup k některým těmto případům. Tady jde především o výkonnost, přehled výkonnosti. Samozřejmě, že Nejde o to zveřejnit úplně všechny aspekty, ale myslím, že deontologický kodex je tady velice důležitý, stejně tak jako nařízení o eh, pracovnicích. To, myslím, nenarušuje nijak eh, utajené údaje a bylo by dobré mít eh, tedy také tyto informace. Dále dostávám se k účetnímu dvoru. Také vám děkuji za spolupráci a e, dochází tady také k pokroku. Vidíme již, začínáme již vidět výsledky této reformy. Myslím, že je to velice nadějné a chtěl bych poděkovat za tento vývoj. Jen velice rychle, e, krátká otázka, asi nemám čas e, to příliš rozebírat a chválit všechny dobré výsledky v účetním dobře za rok 2015. Ta otázka se týká vyváženosti mužů a žen v, u nově přijatých pracovníků a změna eh, politiky, jak vyžaduje také EKA, aby se lépe dosáhlo vyváženosti eh, mužů a žen na vedoucích funkcích. Jak tady chcete dosáhnout tedy lepší vyváženosti? A pak mám otázku, která se týká spoluprací, spolupráce s OLAF. Když jde o boj proti korupci v evropských institucích, Instituce mají určitá omezená eh, práva a možnosti eh, kontrolovat vynakládání peněz. A myslíme si, že je tedy velice důležité, aby existovala dobrá spolupráce s již existujícími organizacemi, včetně ECA a OLAF. Takže tady by bylo také dobré urychlit administrativní postupy eh, článku 5 nařízení z roku 2013, eh, který se, které se teď projednává právě v jednáních mezi OLAF a eh, účetním dvorem. A chtěl bych ještě říct, že jsme konstatovali, že účetní dvůr v posledních několika letech eh, trošku změnil svůj přístup při šetřeních Eh, z původně eh, jednoduché kontroly. Teď jde o nový přístup, což si myslím, že je velice dobrý eh, posun. Je to spíše kontrola nebo mechanismus kontroly zaměřený na výkonnost. Nejen jak byly peníze využity, sleduje kontrola, ale také jak efektivní bylo využití těch peněz z evropského hlediska. A myslím, že by tady ještě mohly být některé další kroky, které by uh, vedly k ser- ještě serióznější eh, kontrole vynakládání peněz EU, aby to bylo na užitečné, efektivní projekty. A v neposlední řadě samozřejmě já bych eh, řekl, že jsem sledoval velice, eh, velice pozorně eh, otázky transparentnosti a také bych chtěl zmínit další aspekty, které se týkají kanceláře ombudsmana. Otázka která se to vyjednávání TTIP. Tady si myslím, že jde o velice eh, důležité aspekty a chtěl bych ještě jednu věc uvést, kterou jsme diskutovali již dříve. Myslím, že je tady jedna oblast, kde je to možná trošku mimo, mimo vlastní práci. pokud je o přístup k dokumentům a k informacím, tak ta otázka není eh, pouze o eh, tom, jaké informace se poskytnou, ale také jde o to, aby se dodržel termín, ke kterému mají být poskytnuty. My totiž konstatujeme, že často dochází k velkým spožděním v poskytnutí těchto informací, takže tady by asi také mohla být tomu věnována větší pozornost, aby se dodržovaly termíny, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám. Děkuji. Děkuji. Já bych ráda hned předala slovo eh, institucím, kterých jste se ptali, takže prosím, paní kolegyně, můžete začít. Oui, merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já se velice omlouvám, že jsme pozdě dodali eh, anglickou verzi odpovědi na otázky, ale doufám, že i přesto jste se mohli seznámit eh, s obsahem. Já vidím, že tomu tak je, vzhledem k tomu, jaké otázky kladete. To znamená otázka eh, limitu stanoveného u odpovědi na některé otázky u konkrétních bodů. Já bych vám asi vysvětlil, že na základě žádosti, přání, které vyjádřil Evropský parlament, tak účetní eh, dvůr eh, se rozhodl, že eh, to review to bude provádět během roku 2016, což bylo hodně práce pro auditory účetního dvora. Je to také hodně práce pro ostatní pracovníky naší instituce, protože evidentně naše politika, ani jinak to nemohlo být, spočívala v tom otevřít, odpovědět na všechny otázky, otevřít všechny dveře, tak tak, jak je to eh, nutné. Totální transparentnost. Ale samozřejmě určitý limit tady je. A ten limit to není limit, který by vyplýval z toho, co si rozhodne um, účetní dvůr. Je to, je to prostě otázka primárního práva, tedy uh, je to otázka uh, statutu. Uh, článek 35, eh, kde se počítá s eh, utajením eh, jednání tribunálu či soudu Evropského mm, soudního dvora. To znamená, že není možné, není možné zveřejnit jednání soudu o všech těch případech, které se tam Eh, zveřejňují. A to vyplývá tedy z primárního práva. Během složení přísahy členů eh, dojde tedy ke složení eh, přísahy, že nikdy nezveřejní obsah projednání. A to se týká všech pracovníků instituce. Ještě jednou, já opakuji, není to, že by se to rozhodlo u nás v naší instituci, ale je to pravidlo, které platí ostatně i v členských státech. Co to znamená v rámci Eh, případů, které konkrétně eh, bylo, bylo přání zkoumat, eh, a jak u soudu, tak u tribunálu, tak samozřejmě tady bylo riziko, že by mohly být položeny otázky, které by se týkaly utajených jednání. A to pak mezi předsedy obou těchto institucí došlo k dohodě, že u takovýchto případů jde o informování soudce zpravodaje nebo generálního advokáta příslušného soudu, aby se položily otázky na konkrétní případy na to bylo odpovězeno právě při respektování eh, tajnosti eh, soudního přelíčení. Mezi účetním dvorem a jeho auditory a soudci zpravodaji, případně generálními advokáty, může kdykoliv dojít k setkání, aby se eventuálně některé otázky a odpovědi mohly rozvinout trošku dále, ale stále při plném respektování této povinnosti, která je povinností jak tribunálu, tak soudu, kdy není možné zveřejnit eh, obsah eh, řízení a to tedy jak se není možné sdělit ani s zpravodajům eh, ani auditorům. To je jeden konkrétní problém, velice konkrétní problém u eh, této práce vůči eh, této instituci. Ale mohu říci, že dotazník byl poslán, práce pokračuje a já doufám, že účetní dvůr nakonec dostane všechny informace, které potřebuje k tomu, aby mohl zveřejnit výsledky svého šetření. A samozřejmě my sami máme velký zájem na tom získat výsledky, eh, seznámit se s doporučeními účetního dvoru, protože nám to může jenom pomoci, abychom odváděli opravdu eh, efektivní práci. Děkuji. Ruiz Garcia nächste und vielleicht sagen Sie uns auch bitte. Garcia bude hovořit jako další a kdy soud dokončí zvláštní eh, zprávu o soudním dvoru? Um, I think that the report will be ready in the second... Já si myslím, že zpráva bude hotová eh, ke konci druhé poloviny roku 2017, tedy tento rok v červen, v červenci. Okay, I, I, then I, I will go to the to reply to the question of the rapporteur. Thank you very a také odpovím na otázky pana zpravodaje, pokud to o genderovou vyváženost, tak já si myslím, že tady musíme přiznat, že nejsme příliš potěšeni eh, těmi informacemi eh, nebo zdroji, které máme a byli bychom mnohem, nebo jsme mnohem administ- ambicioznější, než vlastně je ta realita. Máme tady eh, plán, kde jsme posílili celou řadu opatření eh, pro podporu rovných příležitostí, pokud jde tady o školení, zvyšování povědomí a zajišťování toho, že tady bude genderová vyváženost, eh, také pokud jde o nábor a tak dále. A ve Vilniusu Eh, máme eh, útvar pro rovné příležitosti, jmenovali jsme čtyři nové eh, manažerky, tedy ženy. A to samozřejmě nestačí. Budeme pokračovat v našem úsilí a já doufám, že brzy budeme schopni předložit lepší výsledky, lepší čísla, pokud jde o genderovou vyváženost, zejména pokud jde o manažerské pozice v oblasti auditu. Eh, pokud jde o spolupráci s OLAFem, tak bych rád zdůraznil, že, jsme, že již máme legální rámec, který funguje a to bez problémů. Samozřejmě máme eh, novou administrativní eh, úmluvu, o které se jedná, ale my tady máme něco, co je uspokojivé, myslíme si, že by to mohlo být efektivní a v tuto chvíli diskutujeme o tom s OLAFem, že všechny obavy eh, dohledového eh, orgánu OLAFu a také obavy tohoto výboru by měly být, nebo připomínky tohoto výboru by měly být zohledněny. O tom diskutujeme a doufáme, že ta diskuze eh, bude ještě urychlená, že se dostaneme ke konci. A, ale musím říct, že spolupráce je již pokryta současným pra, legálním, pardon, legislativním rámcem. A jinak eh, tedy eh, souhlasím se pravodajem. Eh, v roce 2017 jsme měli 36 auditních zpráv o výkonnosti, to je rekord, a v tuto chvíli diskutujeme o novém přístupu k výročním zprávám, a pokud jde o prohlášení o věrohodnosti a, a chtěli bychom také posílit audit o výkonnosti a, a také ty zprávy o výkonnosti. Děkuji. Frau Gminder, bitte. Paní Kminder, děkuji. Je pravda, Eh, že pokud jde o stížnosti, které dostáváme, eh, zjišťujeme, že tady dochází k určitému spoždění a my tady máme naše vlastní požadavky o přístupu a tam je opravdu velmi obtížné na to zareagovat včas. Eh, my tam máme asi 29 dní a to je velmi málo, ale jsou tady určité rozdíly mezi tedy tím, prv, to, pokud jde o tu první fázi a tu druhou fázi. Eh, kde dochází eh, k odvolání eh, a samozřejmě někdy se nezareaguje včas a hm, někdy dochází k tomu, že lidé nedostanou ani informaci o tom, že nadále pracujeme na jejich záležitosti. Takže na základě těch stížností se snažíme na tom pracovat. Chceme, aby tam byl systematičtější přístup. V roce 2017 se tomu chceme věnovat. Eh, pokud jde o aplikaci, protože tam často dochází k odmítnutí eh, toho přístupu eh, a někteří občané nejsou informováni a nejsou informováni o svých možnostech a díky tomu je nemohou plně využít. Děkuji. Kolegy Štás, bitte. Děkuji a slovo má pan kolega Štás. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval všem třem institucím, za které jsem jako zpravodaj zodpovídal. Rád bych jim poděkoval za to, že eh, tak dobře spolupracovali při naší vzájemné výměně informací. Eh, pro mě jako pro zpravodaje bylo velmi důležité, že jsem tyto tři instituce navštívil. Také jsme rozeslali dotazník, to znamená, že díky němu bylo možno eh, získat poměrně rychlý přehled, protože vy jste nám poměrně rychle poslali svoje odpovědi a díky tomu tedy máme dobrý přehled o tom, jak se tedy situace eh, vyvíjí, pokud jde o udělování absolutoria. My jsme postupovali v so, eh, s Benedekem společně. Eh, Určitě z toho dotazníku je jednoznačně patrné, jak eh, se situace má, jak vypadá eh, spolupráce s Evropským parlamentem, jak to vypadá s rovnými příležitostmi pohlaví. Vypadá to eh, tak, že se ženy skutečně dostávají do vyšších pozic v rámci eh, hierarchie těchto institucí, alespoň pokud jde o, tu, o ty tři, za které jsem zodpovídal. Dalším důležitým prvkem je transparentnost. Eh, to je pro nás, jako pro parlamentní výbor, velmi důležité. Další věc, která eh, nás zajímala, to byl boj proti korupci, vyhýbání se střetu zájmů a nejrůznější ekonomické dopady. Podle mého názoru je to tak, že všechny tři instituce dosáhly velmi dobrých výsledků. A nyní ještě jedna věc. Při všech diskuzích o udělování absolutoria s těmito institucemi se zas a znova ukazuje to, že je důležité zavést sestavování rozpočtu na základě výkonnosti. Já jsem s naší spoluprácí celkem za to velmi spokojen. zástupce Evropského sociálního hospodářského výboru se ve svém úvodu věnoval některým podle mého názoru velmi důležitým věcem. Zmínil i spolupráci s Evropským parlamentem, o které sám řekl, že je to eh, dohoda o spolupráci, která má tedy politický charakter. My jsme postupem času dospěli ke schodě. Samozřejmě, že to není vždy bez problémů a je to eh, náročné i pro generálního tajemníka, až eh, se sem dostali, až budeme jednat o udělování absolutoria, tak se budeme ptát i jeho. Vím, že se tady jedná o politickou záležitost, to mám neustále na paměti, ale přesto eh, budu neustále vytvářet tlak na to, abychom eh, tady eh, postupovali ještě efektivněji a ještě rychleji. Zástupce EHSV řekl ještě jednu věc, a sice, že se snaží o rovnováhu mezi muži a ženami ve zastoupení institucí. Uh, Určitě, že máme rezervy, určitě je to tak, že máme rezervy, ale do roku 2020 máme ještě uh, nějaký čas. To znamená, že moje konkrétní otázka zní, jaká konkrétní opatření se v AHSV připravují, tak aby se dosáhlo lepší genderové vyváženosti, aby byl poměr mezi muži a ženami lepší. A nyní ještě otázka personálu, které jsem si všiml v rámci toho otazník, dotazníku. Já vím, že právě personál je stěžejní záležitost a spadá sem i tým, týmová spolupráce a tím se dostáváme eh, k team buildingu, tedy k tomu, že někdy je dobré provádět společně určité činnosti a eh, když se podívám na eh, ten dotazník, tak Tady se o těchto společných aktivitách, která, které mají vylepšit atmosféru v týmu, eh, tady se o tom tedy dostatečně hovoří a eh, Nicméně ta čísla se oproti roku 2014 eh, změnila. Těch aktivit bylo méně. To znamená, že jsem se chtěl zeptat, jaké to mělo důvody, jestli se tomu věnovalo méně pozornosti nebo proč tomu tak bylo. další záležitost. Myslím si, že jsou tu ještě mm, další oblasti, ve kterých máme rezervy, například transparentnost, například pokud jde o to, co se děje v předsednictvu. A nebo i v jiných oblastech, ale jde také o práci jednotlivých členů Evropského hospodářského sociálního výboru. Tak tady máme nepochybně rezervy, tady ještě máme co zlepšovat. A nyní výbor regionu. I ve zprávě výboru regionu je řeč o tom, že spolupráce s Evropským parlamentem je stěžení a mohu, mě nezbývá než s tím souhlasit. To tedy platí jak pro EHSV, tak pro výbor regionu. Pokud jde o ekologické záležitosti, tak tady byla vydána velmi důležitá zpráva, která se týkala vývozu odpadu do třetích zemí. A já za sebe mohu říci, že tady, tady došlo k velmi eh, důležitému kroku. Spolupracovali jsme s kolegy z Evropského eh, výboru regionu, ale ta spolupráce musí pokračovat i dál. A nyní konkrétně k odpovědím na naše otázky, které jste zaslali. Například rovnovážné postavení mužů a žen, genderová vyváženost. I ve výboru regionu je to tak, že ta situace není optimální že je tady ještě co dohánět. Například v těch nejvyšších pozicích je 25 žen a 75 mužů. Ve středním managementu je to 38 žen a 72 mužů. To znamená, že i tady jsou rezervy a já se proto ptám výboru regionů, co zamýšlí, co chce učinit pro to, aby se ta genderová vyváženost do budoucna ještě zlepšila. Kromě toho mě v těch odpovědích zaujala jedna věc. Eh, ty, eh, to, kdy tedy zaměstnanci zůstávali doma v důsledku nemoci, kdy si brali nemocenskou. Průměrně je to tak, že ta nemocnost je ve výboru regionů poměrně vysoká. A proto bych se zástupce výboru regionu rád zeptal, co je možno učinit pro to a co také učiní to, aby se ta nemocnost snížila. A nyní ještě jedna věc, která se týká transparentnosti a oznamovatelů. Výbor regionů zažil jeden takový případ Je to záležitost, která nás doprovází již celou řadu let. E, nyní se to tedy posunulo, čekáme na rozhodnutí, abychom věděli, jak je potřeba postupovat dál, ale já se nemohu ubránit dojmu, že je tady neustále určité napětí ve vztazích mezi výborem regionů a dotyčnými e, oznamovateli. Jinými slovy, je to tak, že jsme ještě nenašli Eh, možnost, nebo že jsme nenašli eh, dohodu, která by byla pro obě strany přijatelná a která by také byla v zájmu obou stran. To znamená, že i tady se musíme vynasnažit, abychom to vyřešili, abychom tedy nějaké řešení přinesli. Je to záležitost, která nás doprovází již celou řádku let a pro ty oznamovatele to není eh, situace dobrá. A nyní úplně poslední záležitost, která se týká ochrany údajů. Inspektor ochrany údajů to je velmi specifická záležitost. Pracuje tu ještě poměrně malé množství lidí, to znamená, že e, ten personál není početný, ale práce, kterou odvádí, je velmi důležitá a neměli bychom ji podceňovat. Ochrana osobních údajů, ochrana údajů vůbec a dohled nad dodržováním příslušných pravidel, to jsou přece naprosto zásadní věci, která, které pod silují důvěru občanů. Tato dohledová, dozorová činnost se navíc odehrává v neustále se měnícím kontextu, protože eh, máme před sebou stále nové výzvy. My tedy od toho inspektora ochrany údajů očekáváme neustále nové a další věci. Jsou to nové předpisy, které by tedy měly platit a Mělo by do budoucna dojít e, ke spojení s Europolem. I to bude pro inspektora ochrany údajů nová situace. To znamená, že bych se rád zeptal, jak to na e, tento úřad e, jaký to na tento úřad má dopad. Musím říci, že moje spolupráce s tímto úřadem je velmi dobrá, moje zkušenosti jsou pozitivní. Byť Jsou tu eh, nepochybně věci, ve kterých jsou ještě rezervy. Já vím, že je to instituce malá a že malá instituce má někdy poměrně větší problémy než velká instituce, ale určitě je to tak, že musíme dbát na to, aby za vynaložené peníze vznikla určitá jednoznačná hodnota. To znamená, že to je věc, kterou se budeme muset zabývat a bylo by dobré, kdybychom tedy v rámci našeho výroku o udělení absolutoria mohli naznačit i nějaké možnosti zlepšení ty možnosti zlepšení tu nepochybně jsou. Já to říkám ve, vší, eh, ve, vš, ve, ve v, přá, v přátelském duchu a eh, s veškerým respektem vůči práci, kterou odvádíte. Děkuji. Äh, äh, nyní zástupce äh, Evropského hospodářského sociálního výboru začne odpovídat jako první. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji za jeho připomínky ke dotazníku a k té práci, které, kterou jsme společně odvedli v rámci absolutoria pro rok 2015. Budeme v tom pokračovat. Myslím si, že je to velmi pozitivní pro Evropskou unii, pro Evropský parlament i um, ehm, EHSV. Pokud je o spolupráci s Evropským parlamentem, tak jste uvedl, a já to můžu pouze podtrhnout, že tady je to politická dohoda našich předsedů a nyní musíme tam tu přílohu ehm, provést. Zatím to ještě není eh, zcela hotovo. Eh, tam eh, například to spojení mezi budovami mm, ještě není hotové, ale je to důležitá věc, kterou musíme řešit. Pokud jde o politickou spolupráci, tak v legislativním období na základě provádění legislativy můžeme podložit práci našich členů v rámci té organizace a můžeme to velmi ocenit. Je to pozitivní v mnoha ohledech. Takže s vámi stoprocentně souhlasím, že je to důležité a že je potřeba dále kráčet touto cestou. Udělali jsme pozitivní kroky v koordinaci eh, práce sekcí výboru, eh, skoordinovat to tedy eh, s příslušnými útvary Evropského parlamentu Minulý rok jsme již měli dvě setkání eh, s předsedou eh, konference předsedů, ale můžeme mít ještě zacílenější přístup, který by vylepšil tuto spolupráci. Takže myslím si, že tady je proto prostor, je to možné. Jistě jste si přečetl zprávu, eh, kterou jsme zaslali 20. prosince. Je tam roční hodnocení a já doufám, že příští rok tam zaznamenáme další vylepšení. Pokud jde o centrovou vyváženost, tady si myslím, a uvedl jsem to již úvodem velmi stručně. 39 eh, eh, to je samozřejmě zlepšení, ale není to konec. Eh, my se budeme snažit dojít k opravdu rovnovážné situaci na úrovni managementu, protože kolegové, nebo u nás je to tak, že v určité úrovni tam máme více žen v těchto pozicích než mužů. Takže eh, to je politika, kterou máme k dispozici a vy jste se nás zeptal, co děláme, eh, abychom naplnili cíle. Samozřejmě musíme respektovat eh, pravidla, zaměstnanecká pravidla. To znamená, že výběrová řízení musí probíhat na základě kompetencí a to je první věc, kterou musíme zohlednit. Jak kompetentní je příslušný kandidát a já si myslím, že to je jasný argument nebo hledisko, kde je to, eh, kde to mluví vlastně ve prospěch volení žen na manažerské pozice. Já jsem odhodlán tento cíl plnit a samozřejmě i naše byro sleduje tyto politické cíle a já doufám, že se nám podaří tyto cíle dosáhnout před eh, koncem roku 2020. Zachází to dále než absolutorium. Uvedu konkrétní příklad. Zorganizovali jsme v našem výboru konkrétní kurzy a přípravná školení pro e, ženské kandidátky na manažerské pozice, tak abychom e, jim pomohli rozvinout všechny dovednosti, které potřebují e, pro svou kandidaturu. A já si myslím, že to je takový pozitivní prvek. Třetí otázka. Já tady plně eh, sdílím to, co jste říkal, pokud jde o snižování eh, účastníků, eh, pokud jde o away days, tyto dny jsou velmi důležité. Minulý rok eh, jste nás eh, mírně kritizovali v tom smyslu, eh, že tyto věci tedy musíme zohlednit a my jsme byli velmi disciplinovaní a zohlednili jsme to a snažíme se co nejvíce evropských prostředků vynaložit na dosažení těchto cílů. Takže máme méně zaměstnanců, kteří se tím zabývají, ale to neznamená, že se nezaměřujeme na tyto cíle, na tyto aktivity. Ale samozřejmě beru na vědomí vaše připomínky. Pokud je o transparentnost, tak jsou tady dva důležité aspekty. Jednak pokud je o administrativu a jednak pokud jde eh, o Eh, členy. Pokud je administrativu, tak tam jsem v dotazníku zmínil fakt, že jsme vytvořili novou sekci v ředitelství eh, a, eh, kde se snažíme řešit transparentnost. Potom druhá věc k členům, a to je také velmi důležité, Nejenom, že tam máme prohlášení o zájmech, ale potom tam máme také to, že to musí být alespoň jednou ročně revidováno nebo Eh, tedy eh, zohledněno. A to se děje i v Evropském parlamentu, že vždy, když se stane něco nového, co eh, ovlivní prohlášení o zájmech, tak to musí být nahlášeno. Potom ochrana údajů, k tomu jste se vyjádřil, já s tím plně souhlasím. Pokud se nám podaří vylepšit ten nový sektor, tedy oblast transparentnosti, v souvislosti s ochranou dat. My nejsme eh, přímo přímým útvarem eh, Evropské unie, takže vlastně na to nemáme tolik eh, prostředků a kapacit, ale samozřejmě tato práva jsou velmi důležitá pro občany a musíme je chránit. Děkuji. Výbor regionu. Pan Buriánek, ano, děkuji. Ano. Pokud jde o genderovou vyváženost, uznáváme, že je co zlepšovat. Jsme zhruba v průměru v polovině, pokud jde o e, interinstitucionální srovnání máme tady 28%, e, nebo respektive 37% e, ženských žen jako manažerek, eh, tedy 37% ve středním managementu, 28% ve vyšším eh, managementu. Snažíme se tedy eh, prosazovat naší strategii pro genderovou vyváženost. Přijali jsme ji před několika týdny, nahrazuje tu dosávadní, která jejíž platnost vypršela. Je to strategie, která která bude platit až do roku 2021. A tato strategie obsahuje také post manažera pro rovné příležitosti. Kromě toho zavedeme ještě jednu věc, respektive budeme i nadále pokračovat v celé řadě opatření, která doplňují tuto strategii pro rovné příležitosti. Například jsme začali vybízet ženy k tomu, aby se e, účastnili manažerského tréninku, tak aby lépe plnili svoje pracovní povinnosti. Kromě toho jsme zavedli před několika týdny e, novou funkční manažerskou strukturu, která bude následně realizována a která Eh, umožní ženám, manažerkám zahájit manažerskou kariéru. Eh, konkrétně řečeno půjde tedy o to, že tady budou vedoucí oddělení, eh, a díky tomuto programu se tedy ženy budou dostávat do manažerských struktur postupně. Zaznamenali jsme zlepšení i pokud jde o sladění soukromého a pracovního života to je také velmi důležitá věc. Snažíme se tedy i nadále podporovat e, práci z domova, práci na dálku. Zvětšili jsme možnosti pro home office, pro práci z domova a kromě toho e, také zvětšujeme možnost nebo zvyšujeme množství případů, kdy si ženy mohou brát práci na částečný úvazek. Pokud jde o tu nemocenskou, tak jsme si vědomi toho, že tady určitý problém je došlo k poměrně prudkému nárůstu eh, mezi lety 2013 a 2014, nicméně již mezi lety 2014 a 2015 ten trend eh, je klesající a domnívám se, že ještě v roce 2016 to bude ještě lepší. Eh, my v tuto chvíli finalizujeme údaje za rok 2016. Pan zpravodaj řekl, že v roce 2015 jsme měli mnoho zaměstnanců, kteří byli dlouhodobě nemocní Eh, osm případů kvedlo k invaliditě, to znamená, že to dramaticky změní naše statistické údaje za rok 2015 a kromě toho v roce 2015 eh, by, by, pro, i nadále uh, probíhala nemoc třech dalších zaměstnanců, kteří byli po celou dobu eh, na nemocenské. To znamená, že pokud to všechno zohledníme, tak v roce 2015 skutečně dospějeme k poměrně eh, zásadnímu snížení množství zaměstnanců, kteří byli na nemocenské. Bude to 8,6%, ale, eh, pardon, 2,6% v roce 2015, ale jak jsem řekl, toto je statistika. My tedy chceme vytvořit prostředí, díky němuž eh, zlepšíme monitoring a kontrolu kolegů, kteří jsou dlouhodobě nemocní této souvislosti tady těsně spolupracujeme také s lékařskou službou. A nyní k těm oznamovatelům. Podle mého názoru je důležité, abychom měli na paměti skutečnost, že právě ty, ti oznamovatelé a všechny tyto případy, o kterých hovoříme, je tu druhá druhý případ, který je v tuto chvíli nový, ale ten první příklad o kterém pan zpravodaj hovořil, už v podstatě začal před dlouhou dobou, konkrétně v roce 2003. E, já se nebudu pouštět do detailů tohoto případu, ale chci vás pouze informovat, že ten případ už se dostal do závěrečné fáze e, projednávání před Evropským soudním dvorem. Bude se konat slyšení v první polovině roku 2017 a podle informací, která nám poskytl Evropský e, soudní dvůr, očekáváme e, rozsudek v průběhu roku 2017. To znamená, že tedy můžeme v tomto případě očekávat rozsudek Evropského soudního dvora. Jakmile tedy ten rozsudek padne, tak učiníme všechno pro to, abychom tedy e, provedli veškerá nutná opatření, co možná nejrychleji. To je tedy všechno, co můžeme eh, eh, udělat, pokud jde o oznamovatele. Já doufám, že se mi tady podařilo odpovědět na všechny vaše dotazy. Děkuji, děkuji. A nyní pan Doxy, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za to, že klade důraz na ochranu údajů. A také bych mi chtěl poděkovat za to, že k nám před Vánoci přijel a dal nám eh, možnost eh, hovořit o naší práci, což jsme velmi ocenili. Dále otázka, eh, aby věci skutečně, eh, aby tedy vynaložené peníze skutečně přinášely výsledky. Ano, s tím se plně stotožňujeme. A proto jsme také revidovali KPR, eh, kde jde o KPA, KPI, které by skutečně reagovalo na každodenní život občanů. My jsme tady touto, ideolo- touto metodologií, kterou jsme si vyvinuli, eh, vypracujeme zprávu, která tedy prokáže, že dá, opravdu jsme přínosem pro daňové poplatníky. Eh, také eh, v roce 2016 se budeme dále opírat o počítání nákladů, které jsme eh, zpracovávali podle naší metodologie. A také budeme velice vděční eh, vám eh, zde v parlamentě a konkrétně zpravodaji za jakékoliv doporučení, které byste nám mohli dále formulovat. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan kolega Zdechovský, prosím. Děkuji, paní, <clears throat> paní předsedající. Eh, já moc krát děkuji za tuto výměnu názorů i za přípravu, eh, za přípravu tématu a času, eh, který kolegové, kolegové tomuto tématu věnovali. Já jsem minulý rok byl stínový zpravodaj, stínový zpravodaj pro tuto oblast a musím říct, že některé otázky a některé odpovědi ty jsou úplně totožné, ne li stejné. Takže e, jsem rád, že, že hodně věcí se změnilo. Opravdu oproti tomu minulýmu roku nebudu tolik kritický, ale přece jenom si dovolím zmínit tři věci. První věc, paní předsedkyně, bych zmínil. Benedikt Javor hovořil o zastoupení nových členských států ve vedení institucí nebo ve vedení managementu a ho, o, hovořil o nových členských státech. Já se omlouvám, mně je trochu více jak 36 let a e, třetinu, 33% svého života, možná 34% svého života jsem strávil jako člen Evropské unie. A proto si nemyslím, že bych jako člen Evropské unie byl nový, protože třetina mého života zabírá členství v, těchto sta, eh, v této instituci. A současný stav některých institucí, kdy ve vedení managementu po 12 letech je pouze 12 nebo 18 eh, členských států z takzvaných nových 12 let starých, a to už vůbec nepočítám Rumunsko nebo Bulharsko, které jsou ještě novější, který tam některé státy tam nemají zastoupení žádné, mi přijde trochu ostudné. Není to kritika, je to námět k diskuzi a námět k zamyšlení, protože uh, milé instituce, milé představitelé institucí, ten problém není pouze, pouze u vás. Moje otázka je, je jak hodláte uh, tento trend změnit? Jak hodláte tuto situaci změnit a dokdy? Chtěl bych třeba znát termín, protože tento termín tady um, nepadl. Já úplně nezdílím to, co říkali kolegové o gender balance. Já jsem si přečetl, že v některých institucích pracuje 55% a více, více žen, uh, v některých institucích dokonce ženy v, ma- eh, v manažerských pozicích mají, mají i 40 eh, a více procent. Tam si myslím, že ten progres byl poměrně daný. Ale tady v té věci ten progres je pomalý. Uh, z mýho pohledu jednoprocentní nebo dvouprocentní zvýšení v některých institucích této disproporce je poměrně pomalé. A ohledně transparentnosti. Um, je to pro nás všechny europoslanci, kteří jsme tady v této místnosti, tak je to pro nás obrovský téma. A já bych chtěl říct, že transparentnost není jenom o tom, jestli nějaké informace dám na web Kdy dneska žijeme v době nikoliv webových stránek, ale v době, která se nazývá web 2.0. To znamená pokročilý způsob pracování informace interaktivní. A bohužel to, co jste narazili, ten progres v oblasti třeba sociálních sítí a prezentace, prezentace některých věcí eh, právě tím způsobem, že je tam nějaká interakce, je poměrně špatné a v mnohých institucích eh, zamrzl někdy před deseti lety. Prostě já myslím, že v tomhle tom musíme společně najít nějakou míru. Já chápu, že Evropský soud nemůže streamovat všechny svoje zasedání. Chápu, že nemůžeme dávat všechny informace, ale ty základní bychom měli na ty sociální sítě dávat. Měli bychom tweetovat o důležitých událostech ve vašich institucích a měli bychom se snažit to pozitivní prezentovat, protože pak nemusí být jenom Brexit, ale může být Chexit, může být jiný exit prostě z Evropské unie, protože lidi nemají informace. A třetí věc mi dovolte se vrátit k poslední discharge. U mě je známý, že mám dlouhou takzvanou sloní paměť. A já při poslední discharge jsem byl trošku překvapený. Nejdřív jsme hovořili tady, jak budeme podporovat transparentnost, a pak, když přišlo na hlasování o absolutoriu pro některé instituce, třeba pro, pro výbor regionu, zjistil jsem, že někteří kolegové tam mají podstrčený uh, pozměňovací návrhy připravené tímto výborem, které byly přesně opravující naší kritiku. Já chápu, že nikdo nechce být kritizován. Chápu, že někdy můžeme v rámci své kritiky udělat chybu, ale myslím si, že je velmi netransparentní a velmi neférové eh, podstrkávat členům, členům výboru KONT pozměňovací návrhy, které potom budou tablovat. Takže já bych byl rád, kdyby především představitelé výboru regionu od této praktiky v rámci transparentnosti upustili a byl bych rád, kdyby pokud mají nějaké námitky ke znění naší zprávy, aby je vyjádřili tady, aby je vyjádřili transparentním způsobem skrze zpravodaje a myslím si, že eh, se budu těšit na další spolupráci. Děkuji. Ja, de Jong ist der bitte. Eh, Kolega de Jong. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Mám pouze dvě připomínky. A je mi líto, že mi část diskuze unikla, musel jsem na chvíli odejít. poslední části kolegy Stechovského se hovořil o určitých věcech a e, v souvislosti e, s výborem regionu. A samozřejmě je tady i Evropský hospodářský a sociální výbor a oba dva se vzájemně doplňují, to tak je. Mají samozřejmě své zájmy, zastupují regionální orgány a mají zodpovědnost vůči sociálním partnerům. Ale během posledního řízení k absolutoriu eh, jsem řešil také viditelnost obou výborů a zda jsou jejich výsledky viditelné, zda je to efektivní, protože eh, to jsou evropské instituce a nyní vidíme, že došlo k určitým pokrokům, aspoň to tak vypadá, ale když se podíváte hlouběji, tak vidíte, eh, že stanoviska a, a zprávy nejsou dostatečně viditelné. Komise, rád a parlament musí potom eh, aktivně tyto zprávy eh, propagovat, protože potom bude větší podpora eh, i pro výbor regionu a hospodářský a sociální výbor. Tady si myslím, že bychom mohli tu situaci velmi vylepšit a jsem již velmi zvědavý, jaké záměry tady existují. Mohli byste o tom konkrétně pohovořit? Bude v další zprávě o aktivitách zřetelně řečeno, v jaké oblasti bylo předloženo kolik zpráv a kolik z nich mělo skutečný vliv na politiku, co dosáhly tyto zprávy, k, č- k čemu vedly. Všiml jsem si, že je tady obrovský rozdíl mezi platbami a závazky, pokud jde o e, služební cesty, o tom jsme již hovořili, a Eh, v minulosti je dnes odpoledne, to ještě nezaznělo a proto jsem to chtěl zmínit já. Zajímalo by mě, jak to, že je tady takový rozdíl mezi platbami a závazky. Můžete to nějak vysvětlit? A máte nějaké představy, jak to lépe racionalizovat? Děkuji. Já jsem se také zařadila na seznam řečníků a mám v podstatě pouze dvě otázky. První otázka směřuje na Evropský uh, soudní dvůr. Otázka 14 na sedmé straně. Tam jde o to, kolik bývalých úředníků po eh, svém odstupu vlastně ještě dostává eh, nějaké úkoly. A my jsme tady zjistili, že je tady několik úředníků, eh, kde pobírají ještě 53 nebo 55 tisíc euro ročně a mě by zajímalo ze statistických důvodů, eh, jaká je, jaký je počet hodin, eh, který odpracovali eh, tito někdejší bývalí úředníci. Takže tady mi jde o tato čísla. Potom účetní dvůr, genderová vyváženost, kolegové to tady také zmínili. A já si myslím, že my ženy Eh, se dostaneme ke slovu, až když se toho chopí muži. Takže vám děkuji. Opravdu jste to udělali skvěle, děkuji. A ta tabulka, eh, otázka 8 strana 4, tak z této tabulky nevyplývá, kolik žen eh, je na vyšší úrovni managementu a středním managementu. Mohli byste to prosím ještě doplnit, tak abychom měli dobrou tabulku pro naše akty, akta. A další otázka se týká také účetního dvoru a to je nemocenská a e, nepřítomnost v práci kvůli nemoci. 30 e, zaměstnanců v roce 2015 bylo nemocno alespoň 55 dní v ročně, včetně tedy víkendů. A to jsou, e, jsou tady také čtyři případy dlouhodobých nemocí. A Eh, je tady 374 eh, dní nemoci a, a, a zkrátka další dlouhé doby onemocnění. A máme tady také případy eh, hárašení. Můžete nám prosím říci, o co jde? Můžete k tomu poskytnout další informace. A teď bych dala, dala uh, slovo panu Grefierovi. Bylo by dobré, kdybyste začal. Merci, madame la no, děkuji vám, paní předsedkyně. Tak eh, tedy nejdříve bych si dovolil poznámku k té otázce eh, zastoupení eh, lidí z různých členských států. Protože myslím, že je užitečné takovou to úvahu přednést. Musíme si uvědomit, že instituce, které jsou zde zastoupeny, nejsou moc velké. Eh, to znamená, například eh, v soudním dvoře máme velmi málo generálních ředitelů, takže je těžké zajistit eh, spravedlivé zastoupení všech členských států. Máme čtyři čtyři generální ředitele a 14 ředitelů, čili dohromady 18 těchto postů, a, ale členských států je 28. Dále Samozřejmě je tady také povinnost, eh, která vyplývá eh, z nařízení o pracovnících, že je třeba vybírat eh, pracovníka na dané místo podle určitých pravidel a to není také jednoduché. To znamená, co nejspravedlivější zastoupení členských států a samozřejmě také zastoupení podle pohlaví, to je samozřejmě naším cílem a systematicky se tato kritéria v soudním dvoře a jistě i v jiných institucích zvažují zvažují, když jde o to vybrat nového řídícího pracovníka. Eh, pokud jde o další otázku, paní předsedkyně, otázka 14, eh, to je, eh, kolik bývalých pracovníků institucí dále poskytují určité služby soudu. My jsme odpověděli na tu otázku Eh, a můžeme samozřejmě odpovědět písemně, podrobně, s veškerými aspekty. Nevím, zapomněl jsem, eh, pokud je o soud, ještě na některou z otázek. Děkuji. Já bych pouze řekla, já bych eh, řekl, že tady kolega tady určitě předložil zajímavou úvahu, pokud jde o zastoupení různých členských Eh, tady máme 17 francouzů například, 10 Španělů, 8 Němců. No tak to opravdu ukazuje, že je tady určitý, určitá nerovnováha v zastoupení těch jednotlivých členských států. Prostě uhodí to do očí, takže děkujeme za tu tabulku a je velmi zajímavé ta čísla vidět a určitě je budeme sledovat i v dalších letech. Jsou k tomu nějaké důvody? Jistě, já chápu Francie, eh, Francie, eh, protože soudní důr pracuje spíše s francouzským právním systémem, eh, tak, tak to možná vysvětluje ten počet. Ale v každém případě tabulka je moc zajímavá. Chtěl byste k tomu něco dodat? Ano, pokud jde o ještě Eh, o eh, platby a závazky a rozdíl mezi nimi. Eh, pokud budete souhlasit také, ještě tuto otázku zodpovíme písemně. Děkuji vám. Pokud jde o počet žen, tak Eh, pošleme čísla písemně, aby to bylo opravdu eh, spolehlivě uvedeno správně eh, a náležitě. Vysvětlujeme tedy, že v kategorii administrátorů a auditorů, to znamená těch, kteří jsou spíše na vedoucích funkcích, tak tady je 41% žen a nicméně ve vyšších funkcích řízení pouze 31%. Takže eh, tady jistě máme ještě dost práce, eh, které, kterou bychom měli odvést eh, v tomto směru. Dále, pokud jde o nemoci, my jsme tady předložili velmi podrobnou informaci na straně 17 naší zprávy, ale jsme připraveni eh, poskytnout i další informace, které vám budou připadat užitečné. Dank. Děkuji, pan Plánas. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě poznámky, eh, které se týkají dvou otázek. Eh, Hovořil o nich pan Zdechovský i pan De Young. Především jde o zeměpisnou rovnováhu. Před chvílí to tady říkal pan kolega, já jsem to říkal na úvod vystoupení. Musíme brát v úvahu, jaké máme cíle z hlediska rovnováhy mezi pohlavími a také zastoupení eh, z různých zemí. Eh, jistě Eh, to tak platí. Má generální tajemníci eh, v těch všech našich institucí se snaží o takovou rovnávu, ale eh, taková to rovnováha je prostě stanovený cíl. Já souhlasím s tím, co řekl pan Zdechovský. Je, je možné to dále zlepšit, ale je třeba to provádět při respektování všech pravidel. Jistě můžeme brát v úvahu možnosti při výběrových řízeních, tak jak probíhají a já myslím, že tady v některých institucích je trošku více problémů eh, s zajištěním takového cíle. Jak rovnost pohlaví, tak i zeměpisné zastoupení. To je vlastně právě velká výhoda. Rozmanitost, to je také rozmanitost názorů. A právě rozmanitost, eh, diverzita, to je přece velice velké, velká výhoda Evropské unie. A já to říkám v rámci této velmi upřímné diskuse, kterou s vámi vedeme. Jistě, musíme uh, usilovat o takové dobré zastoupení, ale musíme přitom respektovat všechna stanovená uh, pravidla. A jistě nám pomůže uh, vaše doporučení při respektování všech daných uh, norem. To, co řekl pan de Jong, ano, můžeme zlepšit eh, naše zviditelnění. Už v odpovídkách na dotazník jsou některé konkrétní mm, aspekty. Ale eh, já to říkám za EHSV, e jistě to řekl také pan Borianek za výbor regionu. Eh, prostě jsme poradenské orgány, komise, rady i Evropského parlamentu. To znamená, že my prezentujeme naše výsledky celé společnosti EHSV, náš hospodářský sociální výbor, eh, tedy skupina 1, skupina 2, skupina zaměstnavatelů a skupina pracovníků, včetně skupiny 3 ostatní. Eh, tady prezentujeme nebo zastupujeme eh, občanskou společnost v tom širokém slova smyslu. A to, co řekl pan zpravodaj, ano, tady pokud jde o rozvoj politické spolupráce s Evropským parlamentem, tady můžeme ještě hodně udělat, a my to v sociální oblasti děláme také na žádost Evropské komise i na vaši žádost. Eh, také v oblasti migrace, také v oblasti oběhové ekonomiky a také v oblasti klimatických změn. To jsou čtyři oblasti, na které se velmi soustředujeme a spolupracujeme s vámi i s komisí. Ale souhlasím s vámi, můžeme udělat ještě víc. A jistě vy nám můžete eh, pomoci, aby se ta spolupráce mezi námi opravdu zviditelnila by to bylo také zdůraznění ti, kteří nezastupují pouze státy, ale občanskou společnost. Děkuji. Jakým způsobem dodržujeme pravidla eh, v personální oblasti a zda dodržujeme eh, personální předpisy, tak tam samozřejmě s vámi naprosto souhlasíme. Ale e, když bychom se nad tím všichni zamysleli, jakým způsobem se to všechno obchází, abyste toho člověka, kterého tam chcete, dosadili tam, kde ho chcete, tak e, já si myslím, že tady se muži v tom vyznají možná ještě trochu lépe než ženy, ale snad se to, a, a tam v tom jsou na tom muži lépe než ženy a doufám, že se to časem třeba změní. Pan Boljánek. Děkuji. Pokud jde o to, co tady řekl pan Zdechovský. Pokud jde o ty takzvané nové členské státy, což není správný pojem. Dejme tomu, že bychom tomu měli říkat členské státy, které vstoupily do EU později. Pro nás to není otázka e, skupin členských států. Problém poměrného zastoupení je e, sdílení my jsme malá organizace, malá instituce. Z 12 těch později, později příchozích členských států eh, je tady pouze část, ale je tu tedy eh, například Dánsko, Estonsko, Kypr, Litva, eh, Portugalsko, Finsko, Slovensko, eh, ti zkrátka nemají manažery. A proč? Protože to není možné, protože jsme zkrátka příliš malá instituce na to, abychom pokryli všechny tyto národnosti, protože pokud potom bychom měli uh, složení jako mexická armáda, měli bychom samé generály a žádné vojáky. To znamená, že to prostě není možné. A druhá věc. na sociální média. Jsme velmi rádi, že to tu zaznělo. Jsme první, pokud ne vůbec jediná instituce, která má k dispozici strategii pro sociální média. A tato strategie není pouze strategií výboru regionu. Jak už jsem řekl na začátku, my velmi těsně, co možná nejtěsněji spolupracujeme také s vaší politickou administrativní úrovni. To znamená, že máme velmi pravidelné schůzky s generálním eh, tajemníkem Evropského parlamentu, máme společné eh, kávy, to znamená, že se pravidelně setkáváme i s dalšími institucemi. Domníváme se totiž, že jsme příliš malá instituce na to, abychom si mohli klást za cíl, že tady bude jednoznačně viditelný pouze výbor regionu. V zájmu eh, občanů je to, aby věděli, co jim vlastně Evropa nabízí. Nejde o to, aby se tady předváděly jednotlivé instituce. Občané chtějí vědět, jaká je, jakou Evropská unie skýtá přidanou hodnotu. A Domnívám se, že tady můžeme vytvořit velmi důležité synergické efekty. Jak už jsem řekl, máme pravidelná setkání s vaším Evropským parlamentem a díky tomu můžeme eh, přida, přinést přidanou hodnotu, kterou stělesňují naši členové, protože oni stojí velmi těsně, velmi blízko občanům a eh, mohou tedy do toho vnést eh, novou přidanou hodnotu. To znamená, že se snažíme o to, abychom více propojili naše komunikační sítě. Velmi rádi se s vámi podělíme o tu naší strategii pro sociální média. V tuto chvíli máme v plánu, že již během příštích týdnů si začneme vyměňovat informace eh, o akcích eh, Evropského parlamentu na jedné straně a akcích dalších institucí na straně druhé prostřednictvím příslušných útvarů, protože se domnívám, že jako instituce, respektive jako poradní orgány, musíme hovořit jedním hlasem, jedním jazykem. A to je tedy podle našeho názoru ta největší výzva, ten nejdůležitější úkol. Samozřejmě, že je to tak, že se k tomuto ambicioznímu cíli stále přibližujeme, ale podle mého názoru je důležité to, abychom k němu směřovali ruku v ruce abychom byli v souladu. Pak ta viditelnost, viditelnost našich stanovisek. V této souvislosti jde o to, jak se jak chápete naše poslání. My to našich poslání chápeme tak, že chceme zlepšit kvalitu evropské legislativy. Ještě jednou zdůrazňuji, že tak chceme činit za těsné spolupráce s vámi. Společně eh, se tedy můžeme shodnout na tom, že vytváříme eh, celý politický cyklus, že se musíme soustředit na celý ten cyklus, to znamená již předtím, než vznikne legislativní text, již dávno předtím, než začne být sepisován, musíme být v kontaktu, v kontaktu s komisí a následně ta naše spolupráce musí probíhat v průběhu celého politického cyklu. Nejde o to, abychom eh, se postarali o to, že e, nějaký konkrétní pozměňovací návrh bude změněn, ale jde o to, aby se zlepšila interakce mezi občany a legislativními orgány. Z tohoto hlediska e, se tedy k našemu cíli přibližujeme. Samozřejmě, že ještě e, máme rezervy, ale určitě bude naše situace lepší, pokud budeme postupovat v souladu, pokud budeme tedy interaktivně postupovat, pokud posílíme interakci a informační, vyměnu informací v legislativním procesu. My jsme v tuto chvíli například začali komunikovat eh, v tom smyslu, že tedy poskytujeme eh, další přístup eh, k našim sítím, zájemný Týká se to například eh, vzájemného přístupu do intranetu, který nám parlament nabízí. My v tuto chvíli zpřístupňujeme určité plánovací nástroje a v druhé fáze bychom mohli eh, si tedy vyměňovat i další informace, protože pokud, eh, pokud to vezmeme do důsledku, tak všichni jsme součástí jednoho legislativního cyklu a to je věc, kterou bychom měli mít nejvíce na paměti. Vizibilita, to znamená viditelnost, to je velmi důležitá věc, protože právě z toho je zřejmé, že naše práce je určena občanům, že pracujeme pro občany a v zájmu občanů. To je tedy naše společná snaha, která může přinést výsledky. Děkuji. Děkuji a paní Vinde. Paní Kminter, máme závěrečné kolo a já jsem vám dala slovo. Chtěla bych poděkovat všem, kteří vystoupili. Děkuji zástupcím um, ombudsmana a chtěla bych poz... Pardon, chtěla bych říct, že budeme spolupracovat s Evropským parlamentem. Děkujeme vám za vaše podněty, za vaši práci a děkujeme za to, že jsme měli dnes možnost tady být. Pan Doxy. Děkuji, já bych se také chtěl eh, připojit k tomu, co říkala paní Kminder. Chtěl bych vám poděkovat Eh, celému výboru za váš eh, pozitivní eh, příspěvek. Samozřejmě čas jsou peníze a my to bereme na vědomí. Děkujeme. Pan Memo Goruca, zástupce Evropského účetního dvora, přejete si slovo předtím, než závěrem dám slovo panu zpravodaji? Das ist nicht der Fall. Dann... Není tomu tak, tak pan Javor. Děkuji, paní předsedkyně, jenom dvě slušné připomínky. Jednak k tomu, co říkal Tomáš. Samozřejmě já souhlasím s tím, že my tady nejsme noví, mě bude 45 eh, a jednu čtvrtinu jsem strávil v Evropské unii a 40 eh, za komunistického období, takže viděl jsem to opravdu mnoho. A eh, samozřejmě můžeme to tady různě rozdělovat, EU13, e, e včetně Kypru a tak dále. No, já si myslím, že pokud to o tu podstatu, tak na tom se shodneme. Někdy není snadné e, dosáhnout naprosté přiměřenosti. Vy tady samozřejmě říkáte, že jste malá instituce. Ano, tady samozřejmě není možné to přesně propočítat a proporcionálně nastavit, ale já si myslím, že tady je potřeba tyto věci zohlednit, eh, i tedy tu eh, evropsk- východní část Evropy a musíme se snažit o lepší zastoupení občanů i z těchto části Evropy v evropských institucích. Pokud jde o um, Evropský soudní dvůr, tak tady souhlasím s tím, že musíte samozřejmě se snažit eh, utržovat důvěru ve vaši instituci, důvěryhodnost vůči členským státům, Eh, já samozřejmě eh, nechci naprostou, eh, naprosté zveřejňování všech informací a dát, ale jde o to, aby byla poskytována informace Evropskému účetnímu dvoru, který také má povinnost ty věci utajovat, pokud jsou důvěryhodné a nesmí samozřejmě porušovat právo utajení nebo důvěryhodnosti členský, pro členské státy a další strany článek 287 eh, úmluvy, eh, který hovoří o účetním dvoru, říká, že ostatní eh, instituce EU, všechny agentury a útvary, které nakládají z prostředky a výdaje Evropské unie, musí podávat informace účetnímu dvoru, musí postoupit jakýkoliv dokument na vyžádání, pokud je to potřeba pro naplnění jejich úkolů. Já eh, jsem pochopil, eh, že účetní dvůr vyžádal určité informace od eh, soudního dvora během svého šetření a že to bylo odepřeno. A já v tomto nařízení nevidím žádné omezení pro tuto povinnost soudu. Není tam možnost, aby mohl odepřít tyto podklady a informace účetnímu dvoru, které by samozřejmě měly zůstat utajené a důvěryhodné i v práci účetního dvora. Máme tady smlouvu, je to tam tak nastaveno a já jsem samozřejmě otevřen uh, diskuzi o této věci. Kolega Stajs. Ten si nepřeje slovo, dobře, dospěli jsme k závěru tohoto bodu. Pan Kalo. Yes, thank you very much. Uh... Ano, děkuji vám. Já bych jenom rád odpověděl eh, na tu poznámku Článek 35 eh, stanov eh, soudního dvora je velice, velice přísný. Já to budu citovat francouzsky. Eh, jednání soudního dvora jsou a zůstávají tajnými. To znamená, že tady nemáme na vybranou. Soudci či další pracovníci nemají prostě možnost volby rozhodnout se, jestli zveřejní nějakou informaci nebo ne z přelíčení podle toho, kdo tu otázku klade. Nemohou se rozhodnout podle toho, kdo se ptá. Prostě nemají na vybranou. A, a nemohu tedy o tu informaci poskytnout ani auditorům. Žádost o informaci z e, účetního dvora e, nebylo jí vyhověno ze strany tedy e, soudního dvora tak eh, my jsme vysvětlili účetnímu dvoru, že otázky, které se týkají specificky konkrétních případů, eh, mohou být poslány v podobě dotazníku. Eh, Stavci zpravodaji a na ten dotazník bude dána odpověď. Je také možné zcela otevřeně se sejít s auditorem a zástupcem, eh, účetní, zástupcem soudního dvora. To je postup, jak můžeme pracovat. Čili já nevím o tom, že by vyloženě e, soudní dvůr odmítl dát nějakou informaci účetnímu dvoru. E, ta práce probíhá, spolupráce probíhá a já jsem si jistý, že v konečné fázi účetní dvor může dostat všechnu informaci, kterou potřebuje, aby zpracoval e, svůj přehled. A Přitom e, pracovníci nebo soudci e, soudního dvora budou respektovat svou povinnost mlčenlivosti. Děkuji. Dátomi mogu bitteschön. No, děkuji, paní předsedkyně. Jen na objasnění, jak už tady zaznělo dnes odpoledne, soud má eh, v úmyslu eh, zveřejnit svou zprávu eh, o efektivitě práce v soudním dvoře později během tohoto roku, to znamená zhruba v červenci. A Eh, my se samozřejmě o výsledky naší práce podělíme s vaším výborem. Tam zveřejníme naše závěry, naše zjištění, naše doporučení. A tam také vyjádříme eh, případně odlišný názor, který můžeme mít my eh, vůči soudnímu dvoru a to bude také příležitost, aby Soudní dvůr reagoval na naši zprávu či poskytl e, své stanovisko k těm rozdílům. Prostě celý ten proces probíhá a myslím, že v té fázi pak můžeme e, mezi účetním dvorem a soudním dvorem si tyto věci vyjasnit takže pak eh, v druhém pololetí zřejmě budeme vědět víc. Ja, vielen Dank. Wir sind dann schon mein Freund. Děkuji. Eh, na to se tady budeme těšit. Já vám děkuji za informace. Vidím tady zástupce rady. Nicméně nevím, jestli můžete nebo smíte vůbec uh, nějak hovořit. Nicméně máme radost, že jste tady. Vždycky máme radost, když mezi nás dorazí zástupci rady a bylo by dobré, kdybychom se mohli ještě někdy věnovat otázce eh, udělení absolutoria radě. To znamená, že prosím pozdravujte generálního tajemníka. Asi by ho neubilo, kdyby přišel sám, kdyby byl tak laskav a přišel sám. Eh, my bychom eh, na něj byli milí, jak se dnes odpoledne ukázalo. To znamená, že i vám děkujeme, budeme i nadále v kontaktu. O a budeme eh, spolu hovořit jako těchto, tak o jiných otázkách. Přeji vám všechno dobré, eh, mnoho úspěchů. Děkuji vám za to, že jste přišli. Ráda bych upozornila na to, že v 18 hodin budeme mít slyšení s novým komisařem pro rozpočet, panem Oettingerem. Eh, bude to v PHS 30050 a ve, čtr, ve čtvrtek eh, máme ráno hlasování společně s výborem o, pro rozpočet o harmonizaci eh, trestního práva. Eh, začíná to v 9 hodin a bylo by dobré, kdybyste tam byli, protože to je zvláštní schůze, která má pouze jeden jediný bod, takže by bylo dobré, kdybyste tam přišli. Je důležité a je také velkým úspěchem to, že tady máme tady právní základ pro uh, to, ty, uh, t, uh, trestní právo, takže já tuto chvíli naši schůzi končím a bude následovat tedy slyšení, která máme společně s výborem pro rozpočet a s výborem právním. Děkuji.